Sure. Possiamo cominciare, cari colleghi. Milí kolegové, začneme. Abbiamo al primo punto. Eh, v prvním bodě máme odsouhlasit pořad jednání. Já navrhuji, abychom sem ještě začlenili jeden bod navíc, což je žádost eh, výboru Libe o právním základu pro restriktivní opatření. Jsou zde nějaké námitky proti programu? Nikdo, takže tento pořad jednání je přijat. Sdělení předsedy. Jenom vám musím připomenout, že od včerejška je účinná Lisabonská smlouva. Mhm, ne, že bychom tady konali teď nějakou velkou oslavu, ale je to věc velice, velice důležitá. A také i nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu nové pardon, nový právní řád, nový právní řád, eh, nový jednací řád parlamentu. Za třetí, schválení zápisu ze schůze konané eh, v minulých 90. Eh, listopadu, nikdo nemá nic proti, zápis je odsouhlasen. Čtvrtý bod je představení studie o, o organizaci pro kolektivní zprávu práv a kulturní rozmanitosti v hudebním odvětví zde bych chtěl přivítat paní doktorku Evangeliu Kikojopulu, Psychojopulu, která je z řecké organizace pro evropská a zahraniční studia a doktora Giuseppe Maciottiho z Kodaňské univerzity z Dánska. Naši hosté představí studii o organizaci pro kolektivní zprávu práv a kulturní rozmanitost v hudebním odvětví. Cílem této studie je zjistit, jaké jsou dopady evropské politiky na tyto organizace, které spravují autorská práva v oblasti hudby online. Takže prosím, data la parola alla dottoressa. Allora, la dottoressa ha la parola. Doktorko, máte slovo. It is a great pleasure to be with you. Děkuji. Pro mě je velkým potěšením, že jsem mohla přijít sem mezi vás odprezentovat studii Organizace pro kolektivní zprávu práv a kulturní rozmanitost v hudebním odvětví. Ta zpráva či studie byla zadána Evropskou komisí, abychom se podívali na to, jak funguje poskytování eh, licencování a jak to ovlivňuje hudební sektor. Hlavně tedy jde o vyhodnocení systémových změn, ke kterým dochází v současné době na trhu se zprávou eh, hudebních práv. Samozřejmě do toho vstupuje tedy jako eh, významný aktér i Evropská komise a už nějakou dobu komise tedy podporuje eh, licenční politiku pro hudební práva, která eh, podporuje eh, práva platná tedy na širokém území, multiteritoriální práva. Vztahuje se to na doporučení komise 2005 o kolektivním přeshraniční, o kolektivní přeshraniční správě copyrightu či autorských práv a Eh, práv k něm přidruženým. Eh, naše studie se tedy věnovala vývoji na trhu, eh, ke kterému vedly kroky komise. Je Taky jde o to, abychom identifikovali potřebu veřejné politiky, která by tuto oblast spravovala. A také samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že je nutné podporovat <clears throat> kulturní rozmanitost v Evropě. Té se v poslední době věnujeme hodně. Například v roce 2007 bylo přijato sdělení komise o Evropské agendě pro kulturu v globalizovaném světě a také vstoupení v platnosti eh, úmluvy UNESCO o podpoře rozmanitosti. My jsme signatářem, takže tady v podstatě jde o rozpracování smlouvy týkající se kultury. Takže tomu všemu jsme se tedy věnovali v té studii. A vycházíme z toho, že proto, aby se mohla rozvíjet rozmanitost, kulturní rozmanitost, je potřeba naplnit určité předpoklady, tedy zejména v oblasti hudby, jde o vytvoření a dostupnost eh, odlišného hudebního obsahu. Takže v podstatě tady jde tedy o eh, umělce, o autéry a dostupnost nejrůznějších repertoárů. Naše studie, kromě toho, že tedy identifikovala vývoj na trhu, co se týče oblasti zprávy těch práv, tak jsme se věnovali hodnotě a diverzifikaci hudebního repertoáru na evropském trhu. My věříme, že ta stávající rozmanitost diverzifikace repertoáru, tu bychom měli brát v potaz, když evropské instituce formulují politiky, které by tedy neměly mít na paměti pouze cíle vnitřního trhu, ale měli by mít na paměti také právě podporu kulturní rozmanitosti. Jinak ten eh, výzkum probíhal v pěti členských eh, zemích. Belgie, eh, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království. V ten výzkum tedy probíhal zejména v první polovině tohoto roku a e, potom ty předběžné závěry jsme představili v květnu tohoto, e, v červnu tohoto roku. Koordinovala to celé e, helenská nadace s pomocí odborníků, kteří se specializují na otázku práv duševního vlastnictví, tedy autorských práv. My jsme se tedy věnovali také zprávě kolektivních práv v těch jmenovaných zemích a nezapomněli jsme ani na eh, průmysl, který vydává eh, hudební desky. Jinak ty údaje byly poskytovány čistě dobrovolně. A to je důležité také, když vezmeme v potaz stávající restrukturalizaci trhu, takže my bychom rádi poděkovali všem, kteří se toho účastnili. Já teď předám slovo kolegovi Giuseppe Maciotovi, který řekne něco k hlavním zjištěním. pak se k tomu já ještě vrátím, řeknu něco o hlavním obsahu studie a ještě teď řeknu něco o metodice. Máme čtyři hlavní kapitoly. První je v podstatě taková úvodní kapitola a zvažuje hlavní rysy zprávy autorských práv, hudebních práv EU, otázku kolektivní zprávy, a modelu licencování. Ty licenční modely se používají už celá desetiletí, zejména když hovoříme o recipročních dohodách. Pak v nedávné době se také společenství věnovalo digitálním, eh, digitálnímu obsahu a právům v této oblasti, kterou tedy také podporujeme. Druhá kapitola se věnuje podnikatelským modelům, které můžeme nalézt v těch pěti zemích. Zase se to věnuje panevropskému licencování. Kapitola 3 se věnuje tedy analýze země od země. to tedy předtím, než to bylo platnost to doporučení komise v roce 2005 a poté. Nám v podstatě jde o zjišťování, jakou hodnotu mají eh, tato práva v dané zemi. To znamená, chceme poskytnout jakýsi obrázek o těchto zemích. Věnovali jsme se čtyřem typům repertoáru evropskému, domácímu, angloamerickému a mezinárodnímu. domácí repertoár, tady předpokládáme, že eh, tantiemy, které jsou vypláceny, tady se to samozřejmě pojí tedy s hodnotou toho domácího repertoáru. Ty organizace pro kolektivní zprávu se také věnují organizaci různých akcí, eh, snad co se týče těch zbylých tří repertoárů, tak tam vycházíme z objemu plateb. Ze strany organizací, organizací pro kolektivní zprávu na domácí úrovni směrem na mezinárodní úroveň. Zase na základě eh, recipročních dohod a my tedy předpokládáme, že tady se to přerozděluje směrem k těm mezinárodním společnostem, to by mohlo naznačovat hodnotu a diversifikaci toho zahraničního repertoáru v dané zemi. Takže SIMy, které byly rozděleny belgickou společností, evropské společnosti, ty tedy naznačují hodnotu evropského repertoáru v Belgii. E- údaje z těch zahraničních organizací pro kolektivní zprávu by zase mohly naznačit hodnotu domácího repertoáru, když se využívá v zahraničí. Takže vždycky se díváme tedy, eh, kterým směrem se eh, pohybuje ten výnos, který zrcadlí pozici daného repertoáru, ať už třeba na evropském nebo celosvětovém trhu. Kromě toho v kapitole 3 máme hlavní pravidla zprávy těchto organizací. A věnuje se jejich licenčnímu výkonu. Poslední kapitola, čtvrtá kapitola, se věnuje dopadům nových licenčních modelů, na jejich dopad na kulturní rozmanitost, diverzifikaci hudebních repertoáru repertoáru a formuluje určitá eh, vodítka, kterými by se mohly evropské instituce řídit, když postupují v zahraničí. Takže teď kolega Giuseppe Marciotti řekne něco o hlavních zjištěních této studie. Thank you. Prior to focusing on how... Děkuji. Než se budu soustředit na to, jak funguje multiteritoriální udělování licencí v Evropské unie, naše studie se nejdříve věnuje základním rysům autorských práv a zprávy autorských práv v EU. Jak víte, existuje zde ochrana těchto práv a vztahuje se také na originální a hudební díla. A tato díla jsou odpovídajícím způsobem chráněna. Pokud jde o hudbu, ochrana autorských práv se týká eh, tvůrců, tedy skladatelů, a také vlastníků práv. Jedná se za prvé o mechanická práva, tedy produkční práva, a za druhé eh, práva eh, by making physical... práva výkonných umělců a práva výkonných umělců se soustředí na eh, to, chrání eh, to, když eh, umělec předvádí dané dílo na veřejnosti. Vydavatelé hudebních děl nejsou automaticky chráněni autorským právem dosta, jsou chráněni tímto právem pouze derivativním eh, způsobem, prostřednictvím smluv. Navzdory ochraně autorských práv je třeba mít na paměti to, že zde existují také eh, takzvaná eh, příbuzná práva, která se týkají vlastníků, kteří fungují jako zprostředkovatelé. A to se týká například producentů nahrávek. A uplatňování práv může probíhat dvěma způsoby. A mohou být uplatňována individuálně nebo kolektivně, tím, že se majitelé odvolají na organizace pro kolektivní zprávu práv. Ochrana zpráv a organizace pro kolektivní zprávu už fungují velice dlouho. A tyto organizace ještě ale nebyly na, evropské, na úrovni Evropské unie harmonizovány. Úprava se liší hodně mezi jednotlivými členskými státy. Zpráva kolektivních práv je nejlepším způsobem, jak chránit držitele licencí a držitele autorských práv. Organizace pro kolektivní zprávu práv byly původně eh, vytvořeny eh, autory. Později, později začaly zahadovat a chránit také eh, jiné producenty nebo držitele autorských práv. Tyto organizace přijímají tantiemy a později je rozdělují jednotlivým umělcům. V mnoha evropských zemích jsou tyto organizace vázány tím, že musí podporovat kreativitu se specifickým sociálním účelem. Znamená to, že organizují různé kulturní události a že se snaží poskytovat prostředky pro umělce. Pokud jde o kulturní rozmanitost, Organizace pro kolektivní zprávu práv hrají velice důležitou roli, protože umožňují umělcům, autorům, aby si vydali eh, peníze. A to je možné říci také o eh, vydavatelích uměleckých děl. Tyto organizace poskytují také eh, podněty pro další kreativitu a další vytváření uměleckých děl. A někdy mají jednotlivci problémy prosazovat svá práva a proto e, je dobré, že stojí pod ochranou těchto organizací. Tyto organizace také podporují dostupnost jednotlivých různých repertoárů na trhu. Tyto organizace chrání e, slabší e, vlastníky a práv a především eh, ještě málo známé umělce. Umě, umožňují jim, eh, aby profitovali ze solidarity mezi jednotlivými držiteli autorských práv. A příjmy tak nejsou eh, podmíněné popularitou. Část nákladů těchto organizací je nesena těmi více populárními eh, autory nebo těmi více populárními segmenty trhu. A tato práva jsou zaručena domácí legislativou a to musíme mít v každém případě na paměti. Kolektivní zpráva práv autorů a vydavatelů v Evropě vede k mnoha licenčním systémům v jednotlivých členských státech. V každé zemi máme domácí repertoár, který je upravován, ale zároveň organizace pro kolektivní zprávu práv zpravují také práva ostatních cizích umělců, tedy tzv. cizí repertoár. takovéto spolupráce byla dosažena prostřednictvím bilaterálních dohod. Tím způsobem dochází ke vzájemnému zastupování jednotlivých repertoárů těmito organizacemi. Organizace pro, tole, pro kolektivní zprávu práv se navzájemně zastupují a existuje zde určitá síť, která zastupuje držitele autorských práv. Až do nástupu internetu fungoval systém vzájemných dohod. A na evropské úrovni tak neexistovaly snahy harmonizovat pravidla týkající se těchto organizací. Jak zdůraznila kolegyně, ke zlomu došlo v roce 2005, kdy komise předložila doporučení a poukázala na to, že zde existují nesrovnalosti mezi členskými státy. A komise poukázala na to, že komerční uživatelé někdy fungují na evropské úrovni a nemohou odpovídajícím způsobem dodržovat pravidla jednotlivých organizací pro kolektivní zprávu práv. Toto doporučení také spochybnilo vzájemné dohody mezi organizacemi pro kolektivní zprávu práv z jednotlivých členských státech. Došlo k velkému eh, vývoji trhu, který vede eh, k rozvoji v různých teritoriích, paralelnímu rozvoji. A proto červnu 2008 došlo k další iniciativě, která vedla k lepšímu propojení organizací pro kolektivní zprávu práv. A nedošlo ke spochybnění dohod mezi organizacemi, ale poukázalo se na to, že zde existují klauzule, které nutí autory, aby se obraceli na svoji organizaci pro kolektivní zprávu práv a to neodpovídá pravidlům Evropské unie. Komise poukázala také na to, že rozdělování Evropy podle teritorií v těchto smlouvách neodpovídá volnému trhu Evropské unie. Rozdělení trhu na jednotlivé národní trhy, tak eh, bylo zamítnuto. Komise požádala, aby tato situace byla přehodnocena a aby teritoriální rozdělení bylo rozhodováno vždy na národní úrovni, případ od případu. Jak zainteresované strany reagovaly na iniciativu komise? Study identifies... Naše sta, naše studie identifikovala nové trendy v tomto e, sektoru, tedy kolektivní zprávy pro několik teritorií. A zde mm, e, i operátoři díky tomu doporučení mají několik modelů zprávy práv, které spočívaly z tohoto. Za prvé, vytvořil se nový orgán pro zprávu práv, který není nevýlučným e, zástupcem pro zprávu práv. To je případ CELAS a PAJKO, to jsou tyto dvě organizace. Dále i byly určeny různé organizace organizace jako nevýlučné organizace zastupující umělce PIBL e a další. Za C. Jmenovala se jedna organizace, která se určila jako takový poskytovatel licencí typu One Stop Shop, tedy jedno správní místo pro různé vydavatele, pro různé repertoáry, to je PIL. E za D i několik těch organizací dostalo pravomoc společně zastupovat agregovaný repertoár na exkluzivně výlučném základě, což je případ organizace Harmonie a nakonec byly vytvořeny nové orgány z různých hm, vlastně akcionářů, tedy různých organizací pro zprávu, které potom eh, zastupují repertoár všech přidružených členských organizací, což je nový subjekt, který se nazývá SOLEM například. Dále, velice stručně teď. V roce 2005 bylo vydáno to doporučení, které eh, i hovoří o tom, že práva vydavatelů tedy jsou eh, tímto rušena. Ti hlavní vydavatelé stáhli tedy ta mechanická práva, která mohli uplatňovat pro různé typy repertoáru a především pro angloamerický repertoár, což je Eh, eh, to velice ne, nejvýhodnější, nejlukrativnější a jak uvidíme za chvíli, také i pověřili specifické eh, organizace pro zprávu práv, které pro ně tato práva spravují nyní pro vydavatele spravují. I i dopad tohoto doporučení především se pocítil v oblasti e, copyrightu, autorských práv, tedy a ne těch e, práv přidružených vedlejších. A právo e, toho držitele práv vybrat si správce svých práv na evropské bázi to je něco, co komise velice podporuje ve svém doporučení a to se potom ale konkretizovalo pouze pro vydavatele hudby, kdežto skladatelé a e, tedy skladatelé textů i hudby, tak ti to nepo, nepoužívali tuto strukturu do posud. I ten systém zájemného zastupování e, pro práva vydavatelů, to také bylo zrušeno e, i, ale z, tedy těch vydavatelů toho angloamerického repertoáru, protože to bylo hlavně kritizováno. Hlavní argument těch, kteří byli proti tomu doporučení, že přijímá zpráva bez možnosti vzájemného uznávání, že to vede k centralizaci síly na trhu a e, repertoáru na evropské úrovni, což znamená nekalou soutěž na úkor e, lokálního repertoáru nebo speciálního repertoáru. Celá řada organizací pro zprávu právě práv v Evropě i mm, tedy e, e, stáhla tento americký repertoár, což znamenalo snížení jejich tržeb a což i pod, podkopalo jejich finanční schopnost a dále. Je důležité říci, že doporučení z roku 2005 tedy splnilo svůj cíl, to znamená e, překonala se ta segmentace trhu podle teritorií, ale nicméně Eh, ty nové kanály pro udělování licencí, které byly vytvořeny eh, a eh, jejich provozování umožňuje nyní, že se poskytují panevropské licence, především ale pro angloamerickou a jihoamerickou hudbu. Výlučně vlastně pro toto neexistuje žádný skutečný systém pro několik teritorií, který by skutečně fungoval, operoval. Kromě toho, i pokud jde o e, tantiemy, které nyní vybírají, inkasují tyto společnosti, to je důvěrné, což znamená, že e, jsme nemohli zanalizovat e, ty patřičné dopady fungování tohoto nového modelu na národní společnosti pro inkasování tantiem. Jak řekl kolega, jak právě vysvětlil, tak většina těch podnikatelských modelů, eh, které jsme studovali eh, ve světle toho doporučení, tak to se týkalo těch hlavních vydavatelů hudby eh, a vlastně byly vytvořeny nové subjekty, nové evropské společnosti pro zprávu mechanických práv Eh, ve specifických žánrech, především eh, pro angloamerický repertoár. Nicméně toto neznamenalo, že by úplně eh, se upustilo od systému vzájemného zastupování u těch hlavních vydavatelů hudby, což je to nejdůležitější. Ty evropské společnosti zůstávají pověřeny zprávou práv hlavních vydavatelů ve světě offline tedy, a zprávou jejich práv výkonných umělců pro digitální použití. Tedy hlavní vydavatelé hudby vlastně používají ty různé možné systémy pro ochranu práv k hudbě a pořád ten, mm, ta síť recipročního zastupování těchto společností existuje a i ty nové platformy, které byly vytvořeny pro evropské udělování licenci, licenci také používají. Jedno hlavní zjištění studie je, že takováto situace asi zvýšila vyjednávací sílu těchto vydavatelů hudby. Zdá se, že tito vydavatele nyní mohou vyjednávat o nejrůznějších podmínkách eh, eh, eh, s těmi evropskými společnostmi či jinými subjekty, které spravují práva. Zároveň jsou schopny i vyvíjet tlak, a já bych i použila slovo přímo, mohou Eh, vlastně ovlivňovat zprávu eh, eh, práv těch ostatních, která jsou svěřena těmto organizacím pro zprávu. A proč mohou toto ovlivňovat? Protože eh, to, že ten systém eh, vlastně již nechrání, ta mechanická práva vydavatelů, to jsme vysvětlili, ale eh, to je problémem především pro ty malé nebo středně velké evropské společnosti pro zprávu práv a má to velký dopad na pokles jejich obratu. Kromě toho, že již nespravují tato mechanická práva, to znamená, že tyto společnosti pro zprávu musí akceptovat tzv. preferenční podmínky, které si vyjednávají ty velké vydavatelské domy. V takovémto kontextu lze si klást otázku, zda skladatelé, autoři, eh, které nezastupují eh, ti velcí vydavatelé anebo malí vydavatelé, zdali mají stejné eh, způsoby ochrany svých zájmů. Další věc je, v rámci této studie jsme nezjistili důkazy, které by bojovaly proti tomu argumentu, že některé Eh, že eh, ty že to, že eh, ta mechanická práva byla stažena z toho systému, že toto potom sníží jejich schopnost chránit dobře zájmy svých členů. Tato práva, která byla snažena, ta se týkají hlavně angloamerického eh, repertoáru, ale ekonomická analýza nám ukázala, že angloamerický repertoár víceméně eh, představuje velký zdroj příjmů pro všechny evropské společnosti pro zprávu práv. Takže teď, když budou zbaveny zprávy těchto práv, eh, tedy mechanických práv, a potom může dojít i, že budou zbaveny ochrany práv výkonných umělců, protože to je něco, co je ku prospěchu komerčních uživatelů. A zde potom ale ziskovost dost eh, zisky těchto středně velkých společností na ochranu práv bude ohrožena, což může mít velký dopad na diverzitu kultury, pokud skutečně ten objem těch příjmů, které nakonec se dostanou k lokálním autorům, eh, bude takto eh, zkrácen. Také i hm, máme zde ty malé nebo méně populární typy repertoáru, ty potom budou méně k dispozici na trhu. Naše Eh, studie nám ukázala, že komerční uživatelé si stěžují, že teď musí eh, mm, velice komplikovaně vyjednávat o svých právech. Takováto situace by mohla vést tomu, že komerční uživatelé by dávali přednost eh, těm angloamerickým repertoárům, protože tam to vypořádání práv je jednodušší a ve srovnání s lokálním repertoárem. To je velice problematické, když vezmeme do úvahy, že evropský hudební trh není tak rozmanitý, jak bychom očekávali. Na základě informací, které jsme schromáždili, jsme dospěli k závěru, že repertoár členských států EU eh, se nevyvíjí stejně rychle, a neobíhá v EU se stejným úspěchem, neprodává se stejně úspěšně. Kapitola 4, jak uvidíte, nám ukazuje čísla, která říkají, že s výjimkou britského repertoáru, tak ve společenství hm, a e, ten oběh evropského repertoáru je omezený v EU i mimo EU a především tedy v nových členských státech, e, ty, které vstoupily v roce 2004, tak tam je problém s e, pronikáním evropského repertoáru na jejich trhy, protože mm, toto tedy není ten repertoár, který generuje velké tenčiemy v EU a není překvapením určitě pro někoho, že třeba irský repertoár, ten se hodně hraje v, v, v, v Spojeném království nebo rakouský třeba v Německu, to je jasné. A e, zde, pokud jde o ten mezinárodní repertoár, ten je také dost omezený na evropském území. Je to repertoár e, z těch silných evro- zahraničních trhů, tak ten e, znamená velkou, velký objem tantiem, hlavně americký, tedy repertoár Spojených států a podobně. A zde je třeba kulturní rozmanitost chápat jako přístup k nejrůznějším typům repertoáru, evropských i jiných. Evropská politika v oblasti zprávy eh, autorských práv, v jakékoliv formě to bude do budoucna, tak eh, vzhledem k takovéto situaci a mm, vzhledem k tomu, tak by se eh, naše evropská politika eh, měla snažit eh, o zrušení překážek pro oběh různých typů repertoáru, ať je to evropský repertoár v Evropě či zahraniční v Evropě. A mm, mm, pro, Ehm, nesmíme eh, dělat překážky pro zprávu eh, práv, eh, pro taková opatření, která by nemotivovala uživatele, aby uplatňovali tato práva, což by bylo eh, problematické. V Evropě je důležité mít mechanismus, mm, prostřednictvím kterého se zvýší spolupráce mezi organizacemi pro zprávu autorských práv a eh, podobných dalších subjektů a je třeba se snažit o čtyři věci. Za prvé širší dostupnost eh, a přístup k celé škále repertoáru. Za druhé je třeba nastolit mm, rovnováhu mezi zájmy těch eh, dotčených subjektů, majitelů a podobně. Dále je třeba mít nekomplikovaný systém vypořádání práv. A za čtvrté zvýšit transparentnost ve správě práv. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji obou eh, expertům a nyní zahajuji diskuzi. Kolegyně Geringer požádala o slovo. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałam e, eh, pogratulować. E... Eh, Děkuji paní předsedkyně. Pane předsedo, já bych chtěla vám pogratulovat k této prezentaci. Já se na to ještě později eh, detailněji podívám, ale teď bych měla jenom několik krátkých otázek, abychom si vyjasnili to, co jste řekli. Řekli jste, že pět zemí se účastnilo této studie. A všechno to byly ale země, staré patnáctky, takže tam je situace jiná než v nových zemích, které přistoupily v poslední době. Já si myslím, že by bylo dobré alespoň jeden nový členský stát z východní Evropy do studie zahrnout. Poté bychom měli lepší přehled. Z tohoto důvodu bych se vás chtěla zeptat na ta kritéria, podle kterých jste vybrali tyto země. Já bych se chtěla zeptat, proč jste do studie nezahrnuli žádný nový členský stát? Hovořili jste také o svobodné volbě, pokud jde o organizace pro kolektivní zprávu práv. A pokud ale žádná možnost na místné, místním trhu neexistuje, může to vést k tomu, že se malé, že malé organizace eh, zmizí. A někdy je ale situace taková, že malé organizace poskytují lepší možnosti pro autory než větší organizace. Tyto Někdy je ale situace opačná a větší organizace mohou eh, poskytnout autorům lepší podmínky. Já jsem se podívala na tabulky, které jsou ve studii ale nenašla jsem tam informace o následujícím. Zkoumali jste to, jaká část a příjmů u organizací zůstane a jaká část je převedena dále autorům. Takže eh, jaké náklady mají tyto, eh, řekneme, malé a velké organizace pro kolektivní zprávu práv? Máte také nějaké údaje o tom, jaký je, v čem spočívá nedostatek příjmu, kolik příjmu uniká, jak se to odhaduje, například pokud je o piráctví, nebo o to, když lidé neplatí licenční poplatky. <clears throat> Ještě někdo chce slovo? Ne, vypadá to, že ne. A co naši eh, experti? Ještě Lichtenberger. Prosím, prosím, paní kolegyně. Ano, jenom eh, taková malá věc. Zřejmě by ta diskuse mohla být intenzivnější, kdybychom měli tuhle studii k dispozici dříve. Teď jsme si tady vyslechli dva referáty, které byly naplněny informacemi, ale ono je přece jenom poměrně náročné se na to takhle soustředit. Ehm, hovořili jsme sice už v minulém funkčním období o e, kolektivní správě práv a o tom, že komisař McCreevy to neprosadil. On se vlastně prosadil naopak proti parlamentu a této zprávy. Takže ono by to bylo určitě velmi zajímavé to všechno prodiskutovat, ale když eh, dostaneme tuhle tu studii pět minut předtím, než začnou samotné eh, referáty, tak je to prostě těžké a já bych tedy žádala o to, abychom to příště zorganizovali trošku jinak, aby byla možná produktivnější debata. Děkuji. Certamente, certamente. Určitě, určitě. Eh, to byla pouze prezentace studie, představení studie. Eh, to si nevyžadovalo žádné znalosti. O tom budeme diskutovat eh, v patřičné lhůtě. A kdo by chtěl zareagovat? Naši experti. I will answer. Uh, regarding the selection... Děkuji. A co se týče výběru zemí do této studie. Podle specifikací, které jsme obdrželi, jsme se měli zaměřit na pět či šest evropských zemí. S tím, že období pro vypracování studie bylo velmi krátké. My jsme se proto tedy rozhodli vybrat tyto země. Měli jsme tam tedy velké země, v níž jsou i velké organizace pro kolektivní zprávu práv a potom je země menší. No, takže my jsme předpokládali, že ty informace, jak kvalitativní, tak kvantitativní, by odrážely to, co se děje na evropském trhu tak jako tak. Já si myslím, že díky údajům, které jsme sebrali, si opravdu můžete udělat obrázek o tom, jak to funguje v, na evropském trhu. Já si fakt opravdu nemyslím, že v nových členských zemích je to nějak výrazně odlišné. Určitě by bylo zajímavé mít příležitost věnovat se širšímu spektru zemí, ale z několika důvodů jsme tedy vybrali tyto země. Co se týče možnosti volby vybrat si organizaci pro kolektivní zprávu práv, kterou si přeje daný umělec, výkonný umělec či vydavatel hudby. To se tam úplně neobjevilo, protože jsme sledovali cíl, aby všichni v tom hudebním sektoru ať už to jsou zpěváci, autoři, skladatelé, eh, aby si mohli tedy vybrat organizaci, kterou si přejí. Měli by mít tedy právo vybrat si organizaci, kterou si přejí. Ale když se potom podíváte na konkrétní situaci na trhu, tak vidíte, že kategorie držitelů práv, kteří mají to právo vybrat si tuto organizaci, to jsou pouze vydavatelé. My jsme neobjevili žádnou jinou informaci na trhu, která by říkala, že e, třeba skladatelé by opustili jednu organizaci a přemístili se k jiné a svěřili jí tedy zprávu kolektivních práv. Zpráva práv je všeobecně velmi komplikovaným tématem a my máme takový pocit, že Umělci tedy většinou tuhletu věc nechají na těch organizacích pro kolektivní zprávu práv a sami se tím nezabývají. Také mají svoji roli lingvistická eh, či jazykové úvahy, zda malé organizace pro kolektivní zprávu budou schopny poskytovat lepší eh, služby. To je ještě něco, čemu se musíme eh, věnovat, co musíme sledovat. My podporujeme zvýšenou transparentnost eh, co si tyto organi- toho, co si ty organizace vlastně účtují. Zatím to úplně transparentní v evropských zemích není a určitě bychom se tomu tedy věnovat mohli, eh, tak, aby to bylo transparentnější, aby tedy každý věděl, aby to museli zveřejňovat, aby každý věděl, kolik si nechává daná organizace, kolik se dostane umělci. To znamená, jaké příjmy vlastně přidělují umělcům. Zde ve studii máme uvedenou Eh, uvedenou částku výnosu, která se tedy vyplácí umělcům, autorům, zpěvákům a dalším. Ovšem samozřejmě určitá část toho vybraného příjmu si samozřejmě, samozřejmě zůstává u eh, dané organizace. Organizace si tedy část příjmu ponechá. Takže asi by stálo za to mít jasnou představu, jasný obrázek o tom, eh, jaká je to část. Zatím tedy tahle ta plná transparentnost neexistuje. Ovšem, ono to nemusí platit nutně pro organizace pro kolektivní zprávu, ale může to platit potom i pro ty organizace té, těch multiteritoriálních práv a pro panevropské licencování. Pak e, otázka piráctví. O tom už se tady určitě hovořilo několikrát a naše studie se na to ale nezaměřovala. Piráctví je přeci jenom téma samo o sobě, takže já navrhuji, aby Evropský parlament zvážil možnost zadat studii, která by se věnovala pouze piráctví. Děkuji. Děkuji za velice vyčerpávající prezentaci studie. A nyní přejdeme k bodu 5, což je mezinárodní vymáhání vyživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností. Zde máme výměnu názoru a e, dám nejprve slovo panu Maštálkovi, zpravodajovi. Děkuji, pane předsedající Eh, při minulém projednávání Při minulém projednávání jsem v původním slově potrhnul eh, důležitost tohoto dokumentu a stručně schrnu dnes jenom do jedné, dvou vět. Bavíme se o dokumentu, který je zacílen na pomoc dětem, a z tohoto důvodu musí odpovídat i rychlost našeho projednávání tomuto e, velmi dobrému cíli. E, vzhledem k tomu, že v průběhu období mezi naším minulým zasedáním byla ratifikována Lisabonská smlouva, dostali jsme se do jiného legislativního rámce a tudíž nemůžeme dnes Eh, o zprávě hlasovat. Eh, kdyby nebyla Lisabonská smlouva, mohli bychom už tento dokument dneska eh, schvalovat. Takže dnešní jednání je jen vyhověním legislativnímu rámci, který je dán Lisabonskou smlouvou. Já věřím, že stejně jako minule najdu pochopení pro a podporu pro tento dokument na našem výboru. Děkuji. Ci sono interventi. Chce si někdo vzít slovo k tomuto? Zdá se, že ne. Ano. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Króciuteńko chciałbym poprzeć e, stanowisko. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl plně podpořit pana Maštálku, naprosto s ním souhlasíme, myslím, že zde nejsou žádné problémy altri <clears throat> interventi. Ještě někdo by se chtěl taky stejně stručně vyjádřit? Vypadá to, že ne. Takže nyní můžeme přejde, přejít k bodu 6. A zde jde o příslušnost rozhodné právo uznávání a výkon rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení. Zprovo, slovo má pan zpravodaj Lechner. Já Děkuji, pane předsedo. Dnes jde o první představení a první rozpravu, takže jenom stručně. Nejdříve obecně k této problematice. Jde o to, že úmrtí pro eh, příslušníky rodiny je eh, velkým zásahem do života a často dochází k tomu, že lidé nevědí, kterým právem se mají řídit nebo podle kterého práva mají vést spory a ve chvíli, kdy se jedná o přeshraniční věc. Já bych na to chtěl na tomto místě poukázat. Představme si, eh, to samé by mělo platit pro Němce, Španěle nebo Itala eh, když eh, takovýto člověk platí, eh, pracuje pro EU, eh, sídlí v Bruselu, má auto, má peníze, má v Belgii nemovitosti a stejně tak má podobné věci v Německu. Něco se mu stane. A v tomto případě německé právo říká, že německý občan a že jeho dědictví se řídí německým právem. Na druhou stranu ale německé právo uznává a belgické právo v tomto případě, ale e, jak belgické, e, belgický majetek, tak německý majetek se v tomto případě dědí podle německého práva. Učující je zde ale v některých případech a místo, kde člověk sídí, sídlí. V tomto případě eh, i belgické právo určuje, že eh, tato věc by měla být řešena podle německého práva, takže zde není problém. V jiném případě ale, eh, u jiných zemí ale existuje jiná právní úprava a poté dochází k právnímu konfliktu a nejde to řešit ani prostřednictvím Evropského soudního dvora. Já nechci zacházet do detailů, chtěl jsem jenom poukázat na to, o jaké problémy zde jde. Před 20-30 eh, lety eh, tento problém nebyl tak závažný, protože zde nebylo tolik lidí, kteří eh, mají majetek ve více členských státech, kteří žijí například v jiné zemi Evropské unie. A Každý rok se jedná až o 100 tisíc úmrtí. Jedná se o úmrtí, kdy poté dochází k problémům s dědictvím. Věcné právo, dědické právo je nesmírně odlišné v jednotlivých členských státech. A to znamená, že dopady eh, takovýchto eh, přeshraničních sporů jsou ohromné. Eh, mezinárodní soukromé právo není mezinárodním právem, ale národním právem. To musíme mít na paměti. A velká část našich eh, zemí se řídí podle občanství, a jiná část eh, zemí Evropské unie se řídí podle místa pobytu, to se různě definuje. A jiná část členských eh, zemí řeší eh, dědictví podle eh, místa pobytu v případě nemovitosti, jinak eh, v případě jiného, jiných druhů hmotného majetku. A v případě německého práva a se nemovitosti řídí německým právem, ale je jasné, že v jednotlivých členských státech se místo pobytu definuje různými způsoby nebo bydliště. Existuje zde z roku 1961 Hákská smlouva, Hákská dohoda, a která se snaží řešit tyto otázky, ale neřeší dostatečně otázku poslední vůle. Tuto hákskou umluvu ratifikovaly některé členské státy, ale ne všechny. Dánsko, Švédsko, Finsko mají společnou dohodu, ale jinak zde žádná dohoda neexistuje. Hákská dohoda z roku 1961 nebyla ratifikována. K tomu se ještě vrátím, protože je to důležité. Takže se zde jedná o skutečně naléhavý problém, naléhavý pro naše občany. Na rozdíl od eh, ostatních nařízení Řím 1, Řím 2, zde existuje rozdíl předchozích případech už zde existovaly evropské dohody, na které se dalo navázat nebo které jsme mohli převzít a pouze s některými úpravami, ale eh, v této oblasti neexistuje nic, neexistuje zde žádná dohoda, takže je třeba tuto věc vypracovat nově. Je ale třeba jasně zdůraznit, že se eh, nejedná o hmotné dědické právo. Jedná se o to, že hmotné dědické právo zde nesmí být dotčeno, a tedy uvnitř členského státu. Nejde také o daně, to bych chtěl zdůraznit. Říkám to proto, že lidé často mají pocit, že když budu dědit podle francouzského nebo belgického eh, práva, poté eh, budou platit také odpovídající eh, daňová ustanovení. Není to tak jednoznačné. Jak už jsem řekl, současné nesrovnalosti představují velké problémy pro lidi, kterých se to týká. Návrh stanovuje Eh, nebo řeší otázku, které právo se aplikuje. Které právo je rozhodným právem v případě úmrtí. Návrh stanoví, že se to bude řídit podle posledního obvyklého místa bydliště a za druhé podle státní příslušnosti. Znamená to, že zde nebude docházet k rozdělení eh, movitého majetku a nemovitého majetku. Eh, jeho štědictví se mohlo řídit do posud různými eh, ustanoveními. Za druhé se návrh zabývá příslušností. Často tato otázka vyvstává, kdo, který soud je tady příslušný. Opět eh, se zde poukazuje na soud, eh, který je v místě stálého bydliště před úmrtím. Zároveň ale v některých případech může eh, být využit soud země, jehož právo je rozhodné. Dále se zde řetí otázka uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin. Je nutné, aby tyto listiny byly uznávány v celé Evropě. A poslední bod, zároveň se zde hovoří o vytvoření evropského dědického osvědčení, a které by mělo existovat paralelně vedle národních eh, osvědčení. A toto osvědčení by mělo platit v celé EU a mělo by být eh, a priori považováno za eh, správné a za spolehlivé, takže člověk, který takovéto osvědčení přesvědčí, by s ním neměl mít žádný problém. Takže to byly některé poznámky z mé strany. A bez ohledu na eh, jednotlivé detaily, já si myslím, že návrh je zdařelý, je jasně a precizně formulovaný. Já to zdůrazňuji, pane předsedo. Ale možná bychom se při slyšení měli zeptat komisaře pro spravedlnost, jakým způsobem chce zaručit, aby každé oddělení nevytvářelo eh, svá pravidla, ale aby byly jasné jasně rozděleny kompetence, aby bylo jasné, za co je zodpovědné eh, oddělení pro justici. Jak jsem řekl, v návrhu se řeší otázka rozhodného práva. A pravidla by měla platit pro všech 27 členských států. Jedná se o velkou změnu. To je nesmírně důležité, protože všechny členské státy musí změnit své představy, svůj přístup, včetně mé země. Já tento návrh velice vítám, i když v Německu doposud platilo něco zcela úplně jiného. Před dvěma, třemi lety jsme hovořili o zelené knize, já jsem měl jiný přístup tehdy a od té doby jsem o této tématice hodně četl a hodně jsem se tím zabýval. A přesvědčilo mě řešení, se kterými přichází komise. Takže tento bod je velice pozitivní. Máme zde před sebou jasné řešení, které jasně stanovuje způsob dědictví v případě lidí, kteří jsou z jednoho členského státu a mají majetek v jiném členském eh, státu. Určující je zde eh, buď tedy místo, kde bydleli před úmrtím, anebo eh, právo jejich rodné země. To by mělo celý systém zjednodušit. Samozřejmě zde existují problémy s některými detaily, ale těchto problémů je stále méně. Přesto je třeba dořešit některé jednotlivé otázky. A kolegové určitě některé detaily ještě poopraví. Dnes ráno jsem hovořil s ministriní z Finska a ta řekla, že ve Finsku není žádný soud, který by vystavoval eh, dědická osvědčení. Eh, to je také věc, která se musí vyřešit. A právní jistota je podle mého názoru v návrhu zaručena. Na tomto místě bych chtěl eh, kolegy požádat, budeme o tom později jistě více hovořit. Myslím si, že všichni bychom zde měli překročit vlastní stín. To musí udělat i členské státy. A e, doufám, že se nebude každý snažit prosazovat něco ze své právní úpravy ve svém členském státě, ale doufám, že všichni budou ochotni přistoupit na tento společný přístup, že budou ochotni přistoupit na kompromisy. V zásadních otázkách je těžké dosáhnout kompromisu. Jeden chce Čehy, druhý hod ale máme zde otázky základního majetku a toho, jakým způsobem se bude takovýto majetek řešit. To je upraveno v různých členských státech různě. Všichni ale říkáme, že chceme mít jednoduché právo, jasné právo a každý doplně, každá alternativa, každý pozměňovací návrh v tomto kontextu celou věc komplikuje. Už jsem zmínil Hákskou umluvu z roku 89 a tato Umluva nebyla ratifikována nikým, kromě Nizozemska. Doufejme, že k něčemu takovému znovu nedojde. Já se těším na spolupráci a budu vděčný za to, když kolegové poukáží na e, případné problémy, ale je důležité, abychom tu otázku rozhodného práva omezili na dvě zmíněné možnosti tedy určování práva podle místa bydliště, posledního bydliště, anebo za B určování práva podle místa původu, odkud tento člověk je. V současné době e, není jasné, jestli Spojené království a Irsko, jestli budou spolupracovat. Dánsko mělo vždycky výjimku a chce mít výjimku i nadále. Nevíme, jestli Velká Británie a Irsko se bude eh, účastnit se zapojí. Jedná se zde o 2 miliony lidí, kterých se to týká. A pokud by se nepřipojili, bude to samozřejmě pro tyto lidi znamenat problém. Pokud je o časový harmonogram, doufejme, že v lednu budeme mít rozpravu, v únoru, březnu bychom mohli provést slyšení, v dubnu a poté předložím návrh zprávy. Děkuji. Než dám slovo panu doktorovi Brenovi z komise, tak bych chtěl poděkovat kolegovi Lechnerovi, protože jsem vyrozuměl z toho, co říkal, že stokholmský program skutečně již je nohama na evropské půdě a občany právě teď tím protagonistou evropského prostoru eh, spravedlnosti. A já vidím právě evropské právo zrovna takto, to znamená, musí se to dotýkat každodenního života. A také si vyslechneme komisi. Já myslím, že je pozitivní, že eh, komise eh, navrhuje normu v této oblasti, která není tak úplně snadná, ale je to důležité. Dám tedy slovo hned teď panu doktorovi Brenovi, který zde zastupuje komisi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Lechnerovi za prezentaci k návrhu komise a za pozitivní hodnocení toho našeho návrhu. Chtěl bych vám říct, jaké jsou hlavní linie návrhu komise. Ale je asi i užitečné, abych začal tím, že bych připomněl, jaká je stávající právní situace v Evropě, kterou lze charakterizovat komplikovaným, eh, neefektivním, fragmentovaným právním rámcem a zastaralým také poněvadž zde máme celou řadu nejrůznějších orgánů, na které se lze eh, obracet v otázkách mezinárodního dědictví. Rozhodné právo, které se aplikuje na stejné situace, tak se to liší podle členských států. Rozhodné právo také může záviset na místu, kde se nachází majetek. V některých systémech i um, movitý majetek podléhá eh, bydlišti zemřelé osoby a eh, nebo tam, nebo mm, jinde zase podle toho, kde se nachází ten movitý majetek. Takže různé členské státy mají eh, spravují tedy Eh, tam existují eh, různé tedy eh, ty objemy pozůstalosti a řeší se to všude jinde mezi dědici, mezi nástupci. A je to tedy právní zmatek, který je teď neadaptován a není vhodný k tomu, abychom řešili tu enormní masu přeshraniční pozůstalosti každý rok v Unii. Také i máme zde několik statistik. I pan eh, Lechner zmínil určité statistiky. Asi 450 tisíc dědických věcí eh, eh, a napadá každý rok v Evropské unii, tedy přeshraničních sporů, což je hodnota asi 123 milionů eur. A z toho všeho vyplývá velká právní nejistota a tato právní nejistota, jak i zdůraznil pan Lichner, eh, brání volnému pohybu osob. Návrh, respektive mm, tedy nařízení, má řešit tyto problémy, má vyjasnit, sjednotit, zjednodušit pravidla, kterými se řídí ty mm, eh, mezinárodní dědické věci. Jak bylo řečeno, nařízení hovoří o jednotném kritériu, podle kterého se určuje rozhodné právo i eh, příslušnost eh, orgánů. Mm, takže za prvé rozhodné právo ten hraniční určovatel, to kritérium, které komise použila po letech a letech připomínkového řízení a konzultací, tak je kritérium posledního obvyklého bydliště zemřelé osoby. A e, toto právo se aplikuje na veškerou pozůstalost e, na rozdíl od toho, co máme teď. Toto kritérium podle nás, pane předsedo, e, obsahuje celou řadu výhod a e, i <clears throat> je to v zájmu tedy e, vlastně toho zůstavitele, většinou i v tom místě, kde bydlel, se nachází většina majetku a i je to ku prospěchu e, integrace těchto osob ve státě, kde žijí a brání to Eh, jakékoliv eh, diskriminace, brání to diskriminaci těchto osob, které tam mají bydliště bez toho, aniž by tam měli státní příslušnost. Je to i v souladu s moderním občanským právem a eh, většině, většinou to i aplikují Národní soudy i Evropský soudní dvůr, aplikují tento hraniční určovatel. Nicméně toto nařízení pro budoucí nástupce dědice umožňuje, aby si zvolili to právo podle státní příslušnosti rozhodné právo eh, tak bude reflektovat vždycky existenci úzkého vztahu, eh, který buď existuje s místem obvyklého bydliště, anebo vztahu, který existuje se zemí, kde eh, je, jehož má zůstavitel, tedy ten zem předej měl státní příslušnost. A pokud jde o soudy, takže soudy toho posledního bydliště potom jsou příslušné pro rozhodování o veškerých aspektech dědického sporu nebo dědictví, čímž eh, se vyhneme paralelním soudním řízením a situacím, kdy eh, se eh, v konfliktu, v kolizi aplikují různá práva. A i veřejnoprávní listiny hm, také jsou upraveny tímto návrhem. Další novátorská věc, která je zásadní v návrhu, to je aplikace takzvaného dědického evropského certifikátu, který umožní eh, urychlit vyřizování přeshraničních dědických věcí ku prospěchu dědiců. A to Evropské dědické osvědčení má za cíl usnadnit život dědiců a eh, eh, správců pozůstalosti, vykonavatelů, tedy závěti. A všude v Evropské unii tedy vlastně budou moci takto dědici, nástupci eh, prokázat eh, eh, svůj titul vůči tomu vykonavateli a to bude uznáváno všude ve všech členských státech, toto osvědčení. A teď, abych zabránil nedorozumění, tak je užitečné si říci něco o mm, tom, co neřeší tento návrh. Připomínám nejprve, že návrh eh, nenahrazuje ani neharmonizuje eh, eh, to vlastně tedy vlastnické právo, rodinné právo či dědické právo členských států. Za druhé, nařízení ani nebrání osobám, aby Eh, aby eh, eh, souhlasili s dary, nebo aby tedy poskytovali dary v závěti. A vlastně zde to je dokonce možné lépe. Ještě poslední bod bych řekl. Tento návrh neřeší, tedy je neutrální vůči daním. Zde toto <clears throat> není nikterak dotčeno a je to, jako je to teď v kompetenci členských států. Ještě závěrem něco k právnímu základu. Návrh nařízení bude přijat podle eh, běžné legislativní procedury, to znamená spolurozhodování s radou a s parlamentem a vě- kvalifikovanou většinou členských států v radě. Máme za to, že dědické právo mm, se týká eh, majetku mm, a nikoliv rodinného práva, protože rodinné právo jinak vyžaduje zvláštní legislativní postup a jednomyslnost. Tudíž parlament bude plnohodnotně zapojen do přijímání této normy. Závěrem, pane předsedo, eh, ještě bych chtěl shrnout, co podle nás eh, dává přidanou hodnotu. Je zásadní, za prvé, aby dědictví eh, podléhalo jedinému eh, předpisu, jednomu režimu, jednomu eh, eh, způsobu řešení bez ohledu na místo, kde se nachází majetek nebo pozůstalost. Dále musí zde být jednotný příslušný orgán, který to bude projednávat, což je větší přidaná hodnota a větší právní jistota mm, pro budoucí pozůstalé a jejich dědice a další osoby dotčené pozůstalostí a spochybnit tento princip tím, že by se zavedl mm, mm, princip SIZE, to znamená, že by se na stejné dědictví, na stejnou pozůstalost aplikovala různá rozhodná práva, to by bylo v rozporu s cíly návrhu a to by znamenalo, že by potom neměl tu svoji přidanou hodnotu. Také ještě je třeba skoncovat s těmi paralelními soudními řízeními, protože často ty soudní orgány rozhodují eh, kontradiktorně a dále je třeba i garantovat vzájemné uznávání rozho- dědických rozhodnutí a eh, tedy těch notářských veřejnoprávních listin a tím, že se zavede evropské dědické osvědčení. A pane předsedo, šlo nám především o občana v tomto návrhu. Jehož cílem je zjednodušit život lidí a usnadnit mobilitu osob v Evropské unii. Samozřejmě rádi zodpovíme na veškeré otázky zde dnes odpoledne, které členové výboru případně na nás budou mít. Pan předseda, děkuji. O slovo požádal kolega Bodu. Mulțumesc. Într-adevăr, există tot felul de probleme în aplicarea legislației. Děkuji. Já si myslím, že tady je konflikt mezi lex personalis a sensibilis. Já si myslím, že problém téhle zprávy je v tom, že se musí rozhodnout, stanovit jednotná evropská pravidla, aniž by to vedlo k nějakému znevýhodňování členských zemí, co se třeba týče danění dědictví. Myslím si, že se hlavně musíme zaměřit tedy na práva pozůstalých, tedy dědiců, protože oni jsou těmi, kdo eh, budou platit ty daně a kdo jsou také zákazníky soudu. Takže ten jednotný certifikát musí být uznáván všude v Evropě. Mám otázku na komisi. Když eh, to, co navrhujeme, se opravdu stane právním předpisem, bude z toho veřejný právní předpis, anebo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 Dědické právo je velmi složitou oblastí. Je to složité už z toho důvodu, že je to v podstatě taková bolestná část našeho života, kde se potýkáme s úmrtím blízké osoby. A pak se nám třeba tyhle ty věci mohou zdát méně důležité. Právě proto je důležité nalézt snadné řešení. A to se snažíme i v tomhle návrhu, protože směrnice 44 tohle nereguluje. Proto tedy musíme nalézt řešení, o kterých jste hovořil už vy, pane předsedo. Stockholmský program si dává za cíl abychom nalezli řešení či takovou regulaci, která usnadní život, každodenní život našim občanům. To znamená zkrátí soudní řízení, či věci projasní. tenhle návrh tedy nemění národní či vnitrostátní právo věcné. Tady je tedy potřeba vyjasnit si kompetence, které je příslušné právo a možná bychom měli zvažovat, či u pozemků a nemovitostí, jaké by tedy to právo mělo být, zda by to nemělo být právo toho místa, kde se tedy nachází. Co se týče toho osvědčení, Tady mám otázku. Poslední místo pobytu se dá vykládat různě. Řekněme, že zesnulá osoba na tom místě pobývala třeba pouhý měsíc. A v poslední vůli dostatečně nedefinovala příslušné právo. Takže v takovém případě budeme považovat za to poslední místo pobytu které místo. A konečně, který orgán by měl zodpovídat za to dědické osvědčení. A poslední připomínka, určitě by stálo za to, kdyby tohle přijali všechny členské státy. Ano, Teď bych dal slovo zpravodaji, aby mohl zodpovědět. Äh, děkuji, pane předsedo, děkuji za příspěvky kolegů. Já začnu tím, co říkal kolega Pode. Situace je taková, že a dědictví může proběhnout také prostřednictvím vůle, poslední vůle. A poté jde o to, aby se celá situace příliš neskomplikovala. A ať už jsou eh, zde poslední vůle nebo eh, jiné dokumenty, tyto dokumenty musí být eh, respektovány, ale rozhodné právo musí být tedy stanoveno v těchto dokumentech, nebo se postupuje podle daných ustanovení ve směrnici. Pokud rumunský občan určí, který žije v Belgii, určí, že rozhodným právem bude rumunské právo, poté se bude postupovat podle rumunského práva samozřejmě. K tomu, co řekl kolega Svívka, já jsem se dříve také zamýšlel nad tím, jak by situace měla být upravena v případě nemovitostí. Eh, pokud jde třeba o Belgii a Francii, Francii a dochází v současné době k tomu, že eh, pozemky v těchto dvou zemích, pokud patří jedné osobě, se potom dědí podle jiných práv. A pokud si člověk zvolí za rozhodné právo právo e, podle své státní příslušnosti, potom by to podle současné úpravy nebo podle úpravy, kterou, která se navrhuje, bylo vyjasněno. Já bych byl vděčný za to, a kdybychom mohli e, říci, že definujeme e, poslední obvyklé bydliště ze snulého. V, ve Velké Británii eh, existuje eh, takzvaný domicil eh, neboli bydliště. V jiných členských státech je to upraveno jinak, ale dalo by se to definovat tak, že je to místo, kde člověk dlouhodobě žije, ne kde žije pouze několik měsíců. Samozřejmě k tomu nemáme žádné rozhodnutí Evropského soudního dvora, pokud jde o dědické právo. Otázka je, zda to definovat a jak to definovat. Já podporuji definice. Mm, myslím si ale, že možná je správný přístup komise, která říká, přenecháme to Evropskému soudnímu dvoru. Tento vyjasní. To je potom flexibilnější přístup. Je možné říci, že je to eh, místo, kde eh, má eh, zesnulý nějaké své zájmy. Je to místo jeho zájmu, ale v některých členských státech takovéto pojmy vůbec neexistují. Takže já bych požádal komisi, aby se nad tím zamyslela, nebo aby požádala členské státy o návrh, jak by se to dalo vyřešit. Pokud jde o evropské dědické osvědčení, jsou zde různé orgány, které by ho mohly vydávat. V některých členských státech neexistují. To je tedy další bod, který je třeba řešit. Ale jde především o zásadní otázku rozhodného práva. Mohli bychom k tomu přistupovat i z druhé strany. Mohli bychom vycházet ze státní příslušnosti. V Německu dříve mm, nebylo možné nic jiného. Nebylo možné vybrat si jiné právo. Pokud řekneme, že se to bude řídit podle místa pobytu, potom samozřejmě existuje otázka, jak toto místo pobytu definujeme, jak dlouho tam člověk musí být. Já si myslím, že už zde zaznělo to, že je třeba brát ohled na vůli eh, zesnulého. Pokud eh, ten eh, člověk se přestěhuje například do Velké Británie, kde neexistuje povinnost podpory blízkých eh, osob po smrti. Poté je otázka, jak by to mělo být upraveno. A myslím si, že eh, práva blízkých osob by měla být prosazována a že by to každá členská země měla přijmout. Děkuji ještě jednou panu kolegovi Lechnerovi Ehm, ve svém úvodu pan kolega Lechner také i hovořil o hypotéze, že eh, zde eh, v lednu, až tady budou komisaři, takže možná bychom mohli eh, navrhnout nebo položit takovou otázku k tomuto tématu, hm, k tomuto návrhu. Chci připomenout, že každý poslanec má právo položit otázku. Já myslím, že by to bylo vhodné, takže kdo bude chtít, tak bude moci tak učinit. A můžeme tedy přejít k bodu číslo 7 bod číslo 7, což je provádění článku 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství, eh, náborová politika evropských orgánů a institucí. Spravodajem je pan kolega předseda Klaus Liny, který, avšak, který však není přítomen. No a takže E, nebudeme ji prezentovat, jenom rozhodneme o harmonogramu e, naší práce na této agendě. Návrh je takový, abychom přijmuli zprávu co nejdříve a navrhuje se zde 28. ledna 2010. A proto je nezbytné si stanovit termín pro pozměňovací návrhy. Já navrhuji 8. ledna a mm, překlady do všech jazyků budou rozeslány co nejdříve a pokud možno před 15. lednem. Takže tím jsme to vyřešili a přejdeme k bodu číslo 8. Zaručení nezávislého posuzování dopadu. Slovo má paní zpravodajka Angelika Niebler. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Mě velmi těší, že jsem zpravodajkou ke zprávě vlastního podnětu o hodnocení dopadu. Těší mě také, že dnes intenzivně budeme diskutovat a Věřím, že budu moci do toho návrhu zprávy zapracovat i vaše podněty. Tohle téma zdaleka není pro náš výbor novým. Týká se to eh, tématu lepší eh, legislativy, kterým se zabýváme už dlouho s kolegou Lechnerem a dalšími. Už jsme na tom pracovali předběžně dříve. Tady jde tedy zejména o to lepší zákonodárství pro posuzování dopadů. To je obrovsky důležité, protože je to velmi důležitý nástroj pro dosažení lepších právních předpisů i na evropské úrovni. V roce 2005 eh, vypracovala komise směrnice k hodnocení dopadu. Ty směrnice byly znovu přepracovány i v tomto roce a já si myslím, že je potřeba kriticky pohlížet na to, jak to vypadá s posuzováním dopadů v praxi. Takže opět mě zajímá vaše hodnocení situace, jak to tedy vypadá v praxi, protože stále ještě nemáme ne, nezávislé eh, vyhodnocování dopadů. A ještě to asi bude chvíli trvat, než jej dosáhneme. Eh, dlouho jsem členkou také průmyslového výboru tam jsme se intenzivně věnovali posuzování dopadů, eh, zejména z pohledu třeba klimatických balíček, vnitřního trhu v oblasti eh, s energiemi a dalšími. Zkušenosti tam nebyly zrovna nejlepší, takže mohu říci, že hodnocení dopadů se často používá pouze k tomu, aby se zdokumentovalo to, co si komise stejně přeje naformulovat do svého návrhu, ale opravdové nezávislé hodnocení dopadu často eh, provedeno nebylo. I zde jsme často hovořili o oblastech, kde, se, kde vůbec nedochází k žádným hodnocením dopadu takže já si myslím, že je potřeba ustanovit nebo mít nějaký eh, nezávislý orgán, který bude vyhotovovat toto posuzování dopadů. A právě v rámci této zprávy z vlastního podniku bychom, eh, pod, podnětu bychom se měli zamýšlet nad tím, jak to co nejefektivněji nastavit. Takže ještě jednou opakuji, je to zásadní nástroj, je potřeba, aby byl prováděn nezávislým orgánem, nezávisle. Rozhodně posuzování dopadu nemůže být posuzování nebezpečného vlivu na schválení dané legislativy. Myslím si, že bychom tady měli využít čas pro intenzivní rozpravu a pro výměnu. Já tady navrhnu pár takových možností, jak by se to celé mohlo udělat, ale těším se samozřejmě také na vaše podněty. Například mohli bychom mít eh, externí odborníky na komisi, kteří rozšíří eh, tu, eh, ten hodnotící panel, Mohli bychom mít třeba mm, nějaké, nějaký orgán pro kvalitu, který eh, bude vyhotovovat eh, tato hodnocení externě. Mm, určitě si vzpomínáte také na výbor, který vedl Edmund Stoiber a ten také doporučoval nezávislý, eh, nějakou nezávislou kontrolní instanci Jde tedy opravdu o to, shodnout se na tom, jak nejlépe dosáhnout nezávislého posuzování dopadů. Mě by v tomto ohledu tedy velmi zajímaly vaše zkušenosti z vašich členských zemí. V Německu se tedy formálně vždycky předpokládá eh, taková kapitolka k hodnocení dopadů dané legislativy, takže tam eh, je to, u nás je to tedy něco eh, takto už nastaveného, takže já se teď těším na vaše podněty, na vaše zkušenosti. Doufám, že se budete hlásit v hojném počtu a že já to tam pak všechno zapracuju. Ci sono interventi. Chce si někdo vzít slovo? Paní kolegyně Geringer. Děkuji, paní převodničance. Chtěla bych rovněž... Děkuji, pane předsedo. Pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice zajímavý úvod do tohoto tématu. A tento rok se zabývám zprávou z vlastního podnětu o a lepší o lepším zákonodárství a proto mě toto téma také zajímá. A my už jsme eh, měli eh, dokumenty od eh, jiných lidí z minulého funkčního období, například paní Leva vypracovala v minulém funkčním období zprávu k podobnému tématu. Hodnocení dopadů se často provádí jako eh, důkaz toho, že se něco vyplatí. Takže to není nic nového, ale jde zde o to, že posuzování dopadů má zhodnotit, že určitá myšlenka, určitý nápad může fungovat. A měli bychom tedy vytvořit nezávazný orgán, nezávislý orgán, který by takovéto hodnocení dopadů prováděl který by prováděl hodnocení dopadu nějakého návrhu legislativy. Jinak toto hodnocení nemůže být nezávislé. Mě by zajímalo, co si o tom myslí komise. Komise říká, že to přináší eh, náklady navíc a že eh, není možné eh, mít zcela nezávislé odborníky, ale přesto komise říká, že se vždycky snaží o nezávislé posuzování dopadů. My jsme se setkali s panem Štojberem, to bylo velice zajímavé a byli jsme svědky toho, že skutečně existuje nutnost nezávislého posuzování dopadů. Jak je možné zaručit, že toto posuzování dopadů a provede odpovídající orgán? Jak máme vytvořit tento orgán? A možná by bylo možné a hodnotit hodnocení dopadů, která byla již provedena. A tímto způsobem by bylo možné zhodnotit, a které legislativní nástroje jsou dobré nebo které nejsou dobré. Myslím si, že to by byl eh, způsob, jak zjistit, v kterých oblastech komise odvedla dobrou práci a ve kterých nikoli. V každém případě zde existuje nutnost mít nezávislý orgán. Slovo má eh, pan Rabkaj. Was die Zielrichtung anbelangt, pokud jde o cíle, plně, plně podpořuji toho, co řekla paní Nýble. Já si myslím, že do posud máme k dispozici málo posuzování dopadů a tím také mnoho naší našich ehm, regulatorních nástrojů trpí. To nechci spochybňovat. Já ale mám vždycky trochu obavy z toho, když chceme zřizovat nějaký nový orgán. To mě vždycky trochu znervózní. A já jsem totiž také skeptický k pojmu nezávislosti. Co to znamená nezávislý? Nezávislý na kom? protože vždy zde existují nějaké zájmy. E, to je jasné, to e, není možné odstranit. To nám musí být e, zcela jasné. Já jsem při schůzi koordinátorů, když jsme hovořili o zprávě z vlastní iniciativy, a přišel s takovým naivním návrhem. Já jsem četl ten název Zpráva z vlastního podnětu o nezávislém posuzování dopadů. A my máme společné vzpomínky, paní Nýblerová, z minulého funkčního období. Pan Lang ve výboru pro průmysl se snažil zřídit instituce v oblasti telekomunikace a v oblasti energie. My vždycky se snažíme strašně rychle eh, zřizovat nové orgány. Hned se hovoří o nové agentuře. A to má samozřejmě vliv na eh, celý systém. Už eh, skoro ztrácíme přehled nad všemi těmi agenturami a samozřejmě to má také dopad na evropský rozpočet. Rychle se pak ale také dostáváme k otázce skutečné nebo jenom domělé nezávislosti. A v roce 1958 se řešila otázka orgánů pro telekomunikace a, a nebo eh, přednedávnem se řešila otázka a, eh, orgánu pro telekomunikace a energetiku a vyhrabalo se něco z roku 1958. Já myslím, že to není dobrý přístup. Je třeba o této otázce jasně diskutovat. A myslím si, že paní de Göringer zde má pravdu, že je nejdříve třeba zhodnotit dopad, hodnocení dopadů a aby se celá situace nekomplikovala. Takže z tohoto důvodu bych měl eh, určité výhrady k vaší zprávě. Děkuji. relatore. Paní zpravodajko, chcete zareagovat? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Také srdečně děkuji kolegům, kteří se přihlásili ke slovu. Děkuji za to, že jste jasně řekli, že se všichni shodneme na tom cíli. Myslím si, že také jde opravdu o to, že je potřeba analyzovat, pane Hapkaj, pokud začnu s vámi. Co se týče ustanovení nové agentury, já právě přicházím z jiné rozpravy, kde jsme se třeba bavili o tématu agentury pro Galileo. Já jsem se dnes pětkrát ptala komise, proč tedy máme eh, nebo potřebujeme takovou agenturu s tak obrovským rozpočtem a s obrovským počtem zaměstnanců. A říkám, že pokud už jednou takovou tu agenturu vytvoříme, <laughs> tak se ji jen tak nezbavíme a proto samozřejmě k tomu přistupuji velmi opatrně. Myslím si, že to je v podstatě jenom jedna možnost, jeden přístup z mnoha. Každopádně potřebujeme zajistit nějakou kvalitní kontrolu. Pokud tedy existují jiné možnosti než takovéto agentury, tak se nad tím můžeme zamyslet. Já určitě nechci ustanovat žádné nové agentury, věřte mi. Také otázka, co to je nezávislost, to je legitimní otázka. Ať už zřídíte jakýkoliv orgán, tak nikomu nemůžete zakázat, aby byli v kontaktu se třetími stranami. Takže také je možné, že občas, pokud zadáme nějakou zakázku, která překračuje eh, rámec možností dané organizace, tak samozřejmě musí skontaktovat ještě další dodavatele. Já si každopádně myslím, že to, jak je to nastaveno nyní, to je prostě nedostatečné. K tomu doufám, by se měla vyjádřit i komise, takže potřebujeme prostě ještě nějaké mezikroky. Hodnocení dopadu pro hodnocení dopadu. To znamená, co tedy dává smysl v prvním, druhém, třetím kroku a měli bychom komisi dát také prostor pro to, aby ukázala, zda by se nedalo dosáhnout cíle třeba v jakýmsi interním restrukturalizováním v rámci nějakého generálního ředitelství a podobně. Takže já jsem otevřená návrhům. Děkuji za konstruktivní debatu dnes na výboru a e, můžete samozřejmě zasílat své návrhy v následujících týdnech a těším se na další projednání na výboru. Eh, děkuji kolegyně Nibler. A nyní bych přešel k bodu 19. Což je návrh stanoviska normy jakosti a bezpečnosti pro eh, lidské orgány určené k transplantaci. Cecilie Wikström, to je naše zpravodajka.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 má na starosti stanovisko k podobné otázce, o které budeme hovořit zítra. Já bych chtěla říci, že já a kolega Lichtenberger jsme spolupracovali velice konstruktivně na této otázce. I když jste dnes není, tak chci poděkovat za spolupráci. A, takže ta otázka lidských orgánů je těžká. A zde samozřejmě eh, v různých členských státech se to řeší různě. A, ale problémy, které máme, jsou nám společné. Zde na předchozí schůzi jsem již řekla, že téměř 56 tisíc pacientů v Evropě je na eh, seznamech, kdy čekají na transplantát. Eh, úmrtnost je 15 až 30 Eh, tedy u těch, kteří čekají. Každý rok eh, umře téměř eh, mm, umře tedy hodně lidí v Evropě právě protože mm, tito pacienti čekají. Zde mm, členské státy mají různé systémy dárcovství orgánů, jsou to velice rozmanité systémy, i ty údaje o počtu dárců se hodně liší. Nechci hovořit o Eh, detailech návrhu komise, jenom bych si přála velice stručně zde eh, shrnout hlavní prvky návrhu, které se týkají eh, cíle. A to je jednat tak, abychom zde měli kvalitu a bezpečnost těchto orgánů v Evropě. Cíl návrhu je větší bezpečnost prostřednictvím nebo pro občany členských států Myslím si, že je správné zde všem garantovat, že i když ty systémy transplantací e, respektují vysoké úrovně, pokud je třeba o otázku bezpečnosti, tak i proto je důležité e, e, zvýšit přeshraniční dárcovství my nemůžeme nutit členské státy k tomu, aby vytvářely nové formy spolupráce v dárcovství, ale doufám, že zde existuje dobrá vůle zlepšit spolupráci mezi členskými státy a toto by pak přispělo k větší bezpečnosti a komise právě v návrhu předkládá různá kritéria, která přispějí k tomu, aby eh, více se garantovala bezpečnost těchto orgánů mezi členskými státy. Také se to týká i lékařů, nemocnic a především pacientů a jejich příbuzných. Všichni musí mít jistotu, že orgány, které se používají pro transplantace v EU, jsou bezpečné orgány, které respektují kritéria kvality. A právě proto, abychom mohli zvýšit tuto bezpečnost a i e, e, osvětu, tak je třeba zvýšit spolupráci v Evropě, tak aby ti pacienti, kteří potřebují orgány, respektive transplantaci, tak aby měli možnosti nalézt adekvátního dárce je třeba zajistit, že tyto osoby eh, takto budou, mo- eh, budou moci začít nový život díky transplantátu. Ve stanovisku hm, hovořím o všech těchto úvahách. Všichni si musíme položit otázku, jak můžeme přispět k tomu, abychom zde eh, eh, měli větší respekt vůči jednotlivcům, vůči občanům, kteří eh, sami rozhodnou, zda chtějí být dárci orgánu po své smrti. V členských státech máme různé systémy jako registry, to znamená ten, kdo chce dát, darovat po smrti orgán, tak může se nechat zapsat do registru a e, vlastně tak, aby příslušné orgány věděly o té jeho vůli. Jde vlastně o poslední vůli té osoby, kterou je třeba respektovat jako každou jinou závěť. To je důležité i pro e, e, pro to řízení, které potom je zahájeno po smrti té osoby ty mm, je třeba tedy vytvořit společný systém, aby ten člověk, který má takovouto vůli darovat orgány po smrti, tak aby to jeho rozhodnutí nebo ta jeho vůle byla uznávána v maximu členských států. Zde máme v Evropě i jiné osoby, které třeba často žijí, studují, pracují v jiných zemích než v zemi původu nebo než v zemi, jejíž mají státní příslušnost. Tudíž je důležité zaručit, aby tato takto vyjádřená vůle, kterou vyjádřili v místě pobytu, tak aby ta vůle byla respektována i e, v místě, tedy kde ta osoba studuje a podobně. Pokud jde o komisi, tak je třeba i mít možnost mm, zpětně vystupovat tyto osoby, které vyjádřily tuto vůli. A tyto informace by měly být k dispozici potom. Samozřejmě s tím, že je vždycky eh, to dárcovství anonymní. Anonymita tedy je důležitý aspekt. Víme, že zde máme celou řadu velice smutných případů a různých situací, kdy ta osoba, která umírá a přitom tedy a někdo čeká na ten eh, orgán. Eh, je třeba tedy respektovat i eh, lékařskou bezpečnost. Já navrhuji takové doplnění, kde právě se zdůrazňuje to, že mm, je třeba, aby co nejmenší počet osob měl přístup k těm počítačovým systémům, ve kterých eh, figuruje identita těchto dárců a je třeba i to postihovat třeba sankcemi, když dojde k rozšíření podobných eh, utajených informací. Pane předsedo, to je velice delikátní oblast, protože je těžké, eh, když člověk má hovořit o své smrti a předvídat dárcovství svých orgánů ale eh, je třeba zahájit takovouto debatu v členských státech a já doufám, že i s vámi o tom zde budeme diskutovat a ráda si vyslechnu vaše názory a připomínky. Pan předseda, děkuji, děkuji. Kolegyně Vikstrémové, žádá si někdo slovo? Nikdo nechce slovo. Takže bych chtěl tomu říci, že pozměňovací návrhy eh, k té, tomuto stanovisku se předloží do 8. ledna je třeba lhuta pro mm, návrhy 8. ledna. A nyní můžeme přejít tedy k bodu 9, tedy vracíme se k eh, našemu programu pořadí, což je pohyb osob s dlouhodobým vízem pro dlouhodobý pohyb. Zde zpravodajku je opět kolegyně Cecília Wikström. Tack så mycket. Ja, det handlar fortfarande om fri rörlighet. Děkuji, pane předsedající jde opět o volný pohyb. A my všichni víme, že je to velice důležité téma. V tomto případě se jedná o zprávu pana Koelha z výboru Libe a já jsem zodpovědná za stanovisko. Jde o volný pohyb osob s dlouhodobým vízem v Evropské unii. A jaká je současná situace? V současné době osoby, které mají dlouhodobé výzum, výzum D v šengenském prostoru, nemají možnost vycestovat ze země, která jim dala toto výzum. A při přijímání těchto pravidel se vycházelo z toho, že členské státy toto výzum D přemění v v povolení k pobytu, k trvalému pobytu. A to by znamenalo, že e, příslušníci třetích zemí tak budou mít možnost a volně se pohybovat po šengenském prostoru. Často k tomuto vydání povolení k pobytu ale nedochází, nebo toto vydání trvá nesmírně dlouho. Pane předsedo, jenom krátký příklad jak to, jaký vliv to má na tisíce lidí a jejich život. Představme si, že eh, výměný student, například z Filipín, ze třetí země, z, studuje na univerzitě v Opsala ve Švédsku a má výzum typu D, a on nebo ona má možnost být jenom ve Švédsku podle současných pravidel. Tato osoba nesmí cestovat do žádné jiné země šengenského prostoru, ať už se chce účastnit konference, nebo chce jít do knihovny, nebo chce jít na nějakou jinou univerzitu. A nemá ani možnost podniknout žádnou cestu, protože se chce vyhnout studené a dlouhé zimě a chtěl by jet e, na dovolenou do Itálie. Dlouho eh, jsme se snažili zavést výzum typu C plus D, aby se tento problém vyřešil. Jedná se jednak o výzum a krátkodobé na tři měsíce, to je výzum typu C, a zároveň eh, a s tímto vízem se eh, podí možnost pohybovat se v šengenském prostoru a to je kombinováno s dlouhodobým vízem, které ale neznamená volnost pohybu v šengenském prostoru. Tímto jsme se snažili vytvořit možnost v prvních třech měsících cestovat v šengenském prostoru. Očekávali jsme, že členské státy během těchto tří měsíců udělí dané osobě povolení k dlouhodobému pobytu a tím tato osoba získá možnost pohybovat se v šengenském prostoru. To ale nefungovalo tak, jak jsme si představovali a jenom málo členských států vydávalo tato víza typu C plus D. Současný návrh a souvisí s tím, že eh, toto výzum typu C plus D bude v následující době eh, zrušeno. A proto potřebujeme nový návrh. Nemůžeme nutit členské státy, aby udělali povolení k dlouhodobému pobytu všem občanům třetích zemí, které mají dlouhodobé výzum ale je nutné zaručit, aby tisíce těchto příslušníků třetích zemí, které žijí v Evropské unii, měly možnost pohybovat se v šengenském prostoru. Komise předložila velice dobré návrhy, podle mého mínění. Tyto návrhy se soustředí na výzum typu D a toto výzum by mělo zahrnovat také možnost pohybovat se v šengenském prostoru. Neznamená to ale, že členské státy potom nevystaví eh, povolení k pobytu a že nechají příslušníky třetí zemí eh, jenom s dlouhodobým vízem. To by a eh, bylo proti řadě směrnic, které zaručují to, že členské státy musí vystavit povolení k dlouhodobému pobytu pro určité příslušníky třetí zemí, třetích zemí. Podle šengenské úmluvy článek 25 eh, eh, musí členské státy zanést nebo konzultovat šengenský informační systém v případě vystavování trvalého pobytu a pokud nějaká osoba je na seznamu osob, které nemají mít přístup do Schengenu, musí členský stát odpovídajícím způsobem postupovat. Vystavení a povolení k dlouhodobému pobytu je pak možné jenom z důvodu humanitárních volný pohyb osob v šengenském prostoru by měl být tedy eh, rozšířen také na lidi s dlouhodobými vízy, tak by to v budoucnosti mělo být. Já bych chtěla ale poukázat také na to, že pravidla že zde existují pravidla týkající se seznamu osob, které nemohou dostat trvalý pobyt a že je, jak už jsem řekla, nutné, aby členské státy tento seznam konzultovaly. Já jsem hovořila s panem Koelem a my jsme zajedno. Návrh je pozitivní, je nutné, aby se posílila možnost volného pohybu osob v šengenském prostoru, osob s dlouhodobými vízy a pravidla týkající se SISu jsou také odpovídající. Osoby, které nedostanou povolení k dlouhodobému pobytu, mají nárok na to získat informace o tom, proč toto povolení nedostali. My jsme navrhli některé jazykové změny. A požadujeme přeskoumání eh, dopadů před dubnem roku 2012. Těším se na vaše připomínky. Grazie, grazie. Děkuji. Chce někdo slovo? Antonio Masi. Antonio Massi. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce, navrhovatelce nejenom za tuto zprávu, i za to předchozí, no, no, e, protože ona postupuje velice dynamicky e, ve svých návrzích. E, a zde bych chtěl zdůraznit, pokud jde o tu zprávu, kde já jsem tím zpravodajem, že je nutné podpořit zde ten princip ekvivalence mezi těmi vízy dlou, dlouhodobými a krátkodobými. Tak, jak již to bylo řečeno, osoba, která může vstoupit na území na dlouhou dobu, má dlouhodobý pobyt, tak potom nemůže jezdit na ty cesty v šengenském prostoru. Zde v výboru LIBE se zabýváme touto otázkou a nutné je co nejrychleji eh, tuto zprávu přijmout, tak abychom se vyhnuli těmto eh, eh, velice jaksi ostudným případům. Třeba se to týká studentů ze třetích zemí, kteří mají dlouhodobé výzum a nemohou pohybovat se v Schengenu mm, zde vlastně tím členské státy eh, neplní ty povinnosti z titulu krátkodobého pobytu, protože vlastně eh, toto právo se nedává těm, kteří mají dlouhodobý pobyt. Zde je třeba tedy i požádat o zprávu o změně nařízení o dlouhodobém vízu a požadovat tam lepší podmínky než ty, které teď mají občané třetích zemí, kteří mají mít možnost se pohybovat po Evropské unii, což je v souladu s Lisabonskou smlouvou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Slovo má kolega Stojanov. Děkuji, господин председателю. Аз мисля, че že да се много внимателно по въпросите с визите и възможността за път. Я следую tuto věc velice intenzivně. A zde eh, mm, lidé mají v Evropské unii základní právo a to je eh, právo pohybu, to je základní právo evropských občanů, které jim náleží. A i eh, jsou to tedy evropští občané, kteří na svých bedrech nesou ty negativní dopady evropské integrace. Takže já nesouhlasím s tou myšlenkou, že bychom umožnili všem, eh, kteří sem přijdou ze třetích zemí z nějakého důvodu, aby využívali veškerá práva, eh, která eh, mají normální evropští občané. Zde hovoříme o e, například studentských vízech. Když máme studentské vízum nebo vízum pro další účel, e, tak e, tento režim potom nemůžeme takhle generalizovat, protože to by potom mohlo být zneužíváno. A Bulharsko pořád ještě má problémy také eh, s pohybem mm, v souvislosti s eh, registrací. A máme celou řadu soukromých vysokých škol, které jsou trochu pochybné, ale eh, mají právo na licenci, akreditaci a takže řada nových členských států, včetně Bulharska, má na svém území vysoké školy, které jenom tedy zapíšou ty studenty a vlastně v podstatě je to obcházení předpisů a takto ti takzvaní studenti dostanou šengenské výzum a mohou de facto emigrovat, eh, eh, emigrovat do bohatších zemí EU. Toto je velice citlivá věc a musíme si na to dát pozor. Mám otázku na e, zpravodajku. Co si myslíte o možném zneužívání e, této svobody, tohoto práva, hm, které dáváme občanům třetích zemí takto? Co si myslíte o tom skutečném nebezpečí, které to znamená, když eh, ti eh, občané třetích zemí to zneužijí vlastně pro účely nelegální migrace. Děkuji. Ještě někdo si žádá slovo? A takže bych dal slovo paní zpravodajce, navrhovatelce, pokud chce zareagovat. Děkuji, pane předsedající. Děkuji také Děkuji také kolegům, kteří se podívali na moje zprávu a děkuji za jejich připomínky. Já si myslím, že italský kolega a já jsme za jedno. Pokud jde o připomínky, já bych měla ještě nějaké poznámky k tomu, co řekl kolega Stojanov. Nejde zde o nelegální imigraci nebo jiný druh imigrace. Jde zde o kontrolu nad postupem který nefunguje. Komise poukázala na to, že během třech měsíců měly členské státy vydávat eh, povolení k trvalému pobytu, ale jenom málo členských států to během tří měsíců zvládne. Z tohoto důvodu komise navrhuje toto opatření. Nejde o to, abychom odstranili rizika nebo abychom měnili systém SIS. Nejde zde o zneužívání, nejde zde o nelegální imigraci. To bych chtěla na tomto místě skutečně zdůraznit. Ti, kteří už dostali dlouhodobé výzum, by měli mít možnost využívat tohoto privilegia, které jsem popsala. Měli by mít možnost cestovat po šengenském prostoru, eh, ať už jde třeba o studenty, kteří jedou na výměnu, nebo pracovníky, kteří jedou na dovolenou. Eh, měli by mít možnost pohybovat se třeba za sluncem v Evropě. A já podporuji návrh komise a, a pane kolego Stojanové, já si myslím, že tento návrh je pozitivní, je dobrý. Já jsem navrhla některé menší úpravy. Já navrhuji především, aby proběhlo zhodnocení těchto pravidel v dubnu 2012. Z tohoto důvodu musí všichni spolupracovat, abychom to do tohoto data stihli. Pravidla se mění již nyní, tedy v následujícím roce, a tento systém musí odpovídajícím způsobem začít fungovat. Bene. Grazie. Dobře, děkuji Cecíli a přejdeme k poslednímu bodu, tedy číslo 10. Ne, ne, ne. E, pozměňovací návrhy do 15. ledna tak abychom respektovali termín přijetí zprávy, což je ve výboru LIBE. Ano, dobře, a přejdeme k bodu 10, což je poslední bod před neveřejným jednáním in camera. No, což jsou dlouhodobá víza a záznamy v šengenském informačním systému. Eh, navrhovatel je Piotr Boris. Prosím, máte slovo. Ogromně děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Toto téma souhlasí s tím, co už říkala paní Wikström a vztahuje se na změny v oblasti regulování dlouhodobých pobytů a šengenského informačního systému. V zásadě Jde tedy o též, o volný pohyb osob v rámci šengenského prostoru. Jak už říkala moje předřečnice, dlouhodobé pobyty a víza typu D, které umožňují tedy dlouhodobý pohyb, neumožňují volný pohyb v rámci šengenského prostoru. v podstatě tedy zatím máme takzvaná krátkodobá víza, eh, šengenská víza, a ta jsou srovnatelná s povolením k pobytu. Takže samozřejmě eh, členské státy velmi, čas, velmi málo kdy udělují tato povolení k pobytu. Jak už říkala paní Wikström, 5. dubna 2010. To je datum, kdy eh, vyprší eh, stávající uspořádání. Vlastně od té doby už se nebudou udělovat víza C a D. To znamená, že víza pro dlouhodobý pohyb už nebudou vůbec umožňovat volný pohyb. Takže já si tedy myslím, že tady je opravdu eh, potřeba návrhu komise. Ty návrhy jsou správné <clears throat> a zaměřují se tedy na příslušníky třetích zemí, kteří ve chvíli, kdy přijdou do Evropské unie a dostanou eh, tento typ víza, by měli eh, mít možnost se volně pohybovat v rámci šengenského prostoru. To samozřejmě vůbec neznamená, že členské státy přestanou vydávat povolení k pobytu. Spíše se to tedy vztahuje na státní příslušníky třetích eh, zemí, které, eh, kteří jsou třeba vědeckými pracovníky, aby eh, mohli získat takovéto povolení a podobně. To zase navazuje na to, co říkal pan Stojanov. Já navrhuji pár změn. A podobně jako pan Coelho chci poukázat na to, že jsou zde důležité otázky bezpečnosti. Často docházelo k tomu, že držitelé dlouhodobých víz svým způsobem porušovali eh, právo a pohybovali se tedy v rámci eh, šengenského prostoru. I když omezení jejich pohybu bylo také svým způsobem eh, nepřirozené. Takže tady jde o to poskytnout určitou jistotu. Na to se vztahují pozměňovací návrhy 2 až 5. pokud to nové, nová úprava umožní, aby příslušníci třetích zemí dostali možnost volného pohybu, mělo by to samozřejmě být také přeskoumatelné v systému. To by potom mělo být povinností pro členské státy. To znamená, že všechny vydávající úřady potom zanesou údaje a budou přeskoumávat údaje v systému. A potom vlastně to by samozřejmě se shodovalo i s těmi krátkodobými vízy. Tím bychom zabránili potom takzvanému eh, hledání nejvýhodnějšího víza, to znamená víza shopping. Teď jde tedy o informace, které se sbírají za účelem poskytnutí víza či za účelem poskytnutí povolení pobytu. Na těch my bychom se tedy měli shodnout. Nová úprava musí být pravidelně přeskoumávána Musí tam být nastaven nějaký monitoring, aby se ukázalo, nakolik jsou členské státy schopny vystavovat takováto dlouhodobá výzva. Víza. Já jsem také hovořil se spravedlem panem Koaliem a ze zástupce členských států. Předkládám potom ten první pozměňovací návrh, Tady vlastně jde o jakési ujednocení vydávání těch eh, krátkodobých a dlouhodobých víz s tím, že se do toho zavádí biometrika. Nová úprava také eh, vyžaduje sběr těchto biometrických údajů. chceme hlavně tedy zabránit tomu, aby existovaly různé postupy po různé typy víz. Ovšem, já nakonec tenhle ten svůj pozměňovací návrh chci stáhnout, protože systémy VIS a SIS 2 ještě nejsou plně tedy provozu schopné, takže tenhle ten pozměňovací návrh bych vlastně celý postup stížil. Takže se k tomu ještě asi v budoucnu můžeme vrátit. Například polský konzulát ve Lvově vydává asi tři tisíce víz a pokud by se vyžadovaly biometrické údaje, tak by se tím vlastně překračování hranic velmi omezilo. Já tedy věřím, že každopádně k tomuto pozměňovacímu návrhu se ještě vrátíme, až ty systémy budou plně fungovat. Pan Kolio nás také upozornil na určité změny, které se vztahují na vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, takže platí vlastně jiná právní základna. A já věřím, že fakt, že e, nyní tedy vstoupila v účastnost Lisabonská smlouva, eh, to bude znamenat určitý drobný přeskum, ačkoliv já věřím, že řada těch věcí tam je vlastně upravována velmi podobně. V příštím roce vstoupí v platnost tedy vízový kodex. My bychom ale také měli myslet na to, že je, ještě existuje vlastně jakési konzultační období osmi týdnů před vstoupením v platnost, to je tedy konzultace s národními parlamenty, takže určitě ten čas bychom měli využít, abychom zlepšili volný pohyb osob v Evropě. Děkuji. Ano, zahajujeme diskuzi. Antonio Massi nejprve. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Jak, pokud jsem tomu rozuměl, a vy souhlasíte s, se stažením pozměňovacího návrhu 1, protože tam byl rozpor s tím... Ano, dobře, je to tak, tam byl rozpor. La parola la kolega Wikström. Kolegyně Wikström má slovo. Tak, herr ordförande. jo, jag vill egentligen bara... Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěla poděkovat panu zpravodajovi bylo od něj velice chytré, že stáhnul tento pozměňovací návrh. Je také důležité, že zdůrazňujete, že Lisabonská smlouva znamená, že právní základ se mění. My o tom v následujících dnech budeme dále hovořit. Děkuji za spolupráci. My jsme se nesetkali, ale přesto se ukazuje, že se vydáváme stejným směrem. To je velmi pozitivní. je, celý tento návrh je ve prospěch příslušníků třetích zemí. Zjevka. Děkuji, kolega Zjevka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Tradycyjnie niezwykle krótko. Děkuji, pane předsedající. Od včerejška je v platnosti lesabonská smlouva a z tohoto důvodu my jako parlament můžeme spolu rozhodovat. A s ohledem na to očekáváme návrhy komise, jak se bude pokračovat. No, ano, ano, já myslím, že eh, eh, na to čekali další další výbory také na účinnost Lisabonské smlouvy. A dobře, pokud eh, nikdo jiný nechce slovo, takže než uzavřeme tak bych chtěl připomenout, že my bychom měli předat stanovisko výboru LIBEK, to je gestorský výbor, tak termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. leden. Výborně. A nyní přejdeme k neveřejnému jednání jednání in camera.